Dobré odpoledne. Máme toho dnes hodně k odhlasování. Začneme mojí zprávou o boji proti daňovým podvodům. Ano? Musíme si to vyzkoušet. Takže hlasujeme, prosím. Hlasovali všichni, ano. Hlasování je uzavřeno. Hlasuje tedy 20 osob. Já mám jedno oznámení, udělám to anglicky pro začátek. V pátek byla ve Washingtonu schůzka G20 a bylo rozhodnuto, že automatická výměna informací by měla být od nynějška standardem a vyzývali všechny země k tomu, aby v tomto ohledu podepsali mluvu. Takže v této oblasti došlo k velkému pokroku. Takže bychom neměli postupovat v rozporu s tím, co dnes dělá OECD. Paní předsedkyně, organizační záležitost máme hodně hlasování. Je možné, že bychom mohli eh, hlasování združit do bloků, když to bude možné? Když to bude možné, mohli bychom hlasovat najednou o několika věcech, protože toho máme tolik. Ano, ano, tak to, pane Mitchell, vždycky navrhněte. Dobře, takže Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 2, pro. Ne, nemůžeme. 2 a 3 současně. 2 a 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. Teď čtyřka, dílčí hlasování, první část je pro, proti, zdrželi se. Přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijata. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Přijata. Pět, šest a sedm. Dobře. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijaty. Os, sedm, kdo je pro? Osm, ano, osm. Pro, proti, zdrželi se přijat. Devítka dělčí hlasování, první část pro. Ne, teď druhá část ještě. Druhá část je pro proti, zdrželi se přijata. Návrh 10, 11 a 13, říká paní předsedkyně. Až do třináctky. Dobře, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijaty. 14 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 15 až 18 pro, proti, zdrželi se přijaty, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat. A nyní celé stanovisko v pozměněné podobě, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď elektronické hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Ano, jednomyslně přijato. Mám velkou radost. Děkuji. Děkuji vám. Takže Teď tady máme velice důležitou zprávu pana Kačmareka. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 62 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 63 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Návrh 65 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 64 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 66 a 67 pro, proti, zdrželi se přijaty, 68 pro, proti, zdrželi se přijat, 69 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 6, kde je pro, proti, zdrželi se přijat, Návrh 75. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 76. Dílčí hlasování. První část pro, proti, zdrželi se. Přijata. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Přijata. Třetí část pro, proti, Drželi se, přijata. Kompromis 7, pro, proti, zdrželi se, přijat. Takže teď tady máme 33, FAM 33, ne, 26, kdo je pro? Ne, omlouvám se, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. FAM 33 pro, proti, zdrželi se zamítnut. FAM 34 pro, proti, zdrželi se. Prověříme to. Takže prověřujeme FAM 34. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. Takže přijat. Návrh 79 pro, proti, zdrželi se prověříme. Takže hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Ano, byl přijat. Takže teď tady máme ústní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 81 pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 82, to je pro, proti, zdrželi se přijat. Takže ústní pozměňovací návrh 3, ne? Takže pozměňovací návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Teď kompromis 8. Dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme to. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Takže byl přijat. Dobře. Přijata a kompromis 8 je tím pádem také přijat. Takže teď pozměňovací návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat. To byla první část, teď druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijata. Návrh 92 pro, proti, zdrželi se. Přijat. Návrh 93 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Návrh 94 pro, Proti? Zdrželi se. To prověříme. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Přijat. To bylo 94, teď 95 a 96. O tom se hlasuje najednou pro, proti, zdrželi se přijaty. 97 pro, 97 nejprve. Pro, 97 a 98, dobře, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijaty. Kompromis 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Takže návrh 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, za. To prověříme. Hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. Návrh 104 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 105 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 11 kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat? Omlouvám se, to byla první část. Ta byla přijata. A teď druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. To byl kompromis 11, teď kompromis 12. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je zamítnuta. Ano. Sto osm. padá. OK. On, on même pour sécurité. Dobře, pro jistotu budeme hlasovat. Takže hlasujeme. Kdo je pro? Omlouvám se, 108. 108. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 110 pro, proti, zdrželi se přijat. 111 pro, proti, zdrželi se přijat. 112, dělčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijata. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se. Přijata. Třetí část. Well, I think we the third part of... Já myslím, že budeme hlasovat o třetí části tohoto článku, takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Návrh 113. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh FAM 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh FAM 4. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnut. Teď FAM, návrhy FAM 12, jde pro, proti, zdrželi se, přijat, 13 pro, proti, zdrželi se, přijat, 15 pro, proti, zdrželi se, přijat, 21 pro, proti, zdrželi se přijat. 22 pro, proti, kdo se zdržel, přijat. 27 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnut. 28 pro, proti, zdrželi se. Tady nevím, to si prověříme. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. Přijat. FAM 35. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijat. Návrh 116, 117, 118 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijaty. Návrh 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 121 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 122. 3, 4, 122 až 125. Dohromady ne? 122 a 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijaty. 124 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 125 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. 127. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijat. 128. Dílčí hlasování, první část pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijata. Druhá část pro. Proti? zdrželi se přijata, 129 a 130, ne, 129 pro, proti, zdrželi se přijat, 130 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 14, po částech tři části, první část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijata. Třetí část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Dobře, Zapomněla jsem na něco? Fourth If first part is rejected, was adapted. Okay, fourth part then. Dobře, takže čtvrtá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. A teď Návrh 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 141 pro, proti Zdrželi se. To prověříme. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Ano, hlasování je uzavřeno. Přijat. Návrh 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 143. Po částech. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Dobře. Prověříme. Druhá, druhá část návrhu 143. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Hlasovali všichni, kromě jednoho. Ano. Hlasování je uzavřeno. Ne, byl zamítnut, byla zamítnuta. Návrh 144 pro. Kde je proti? Zdrželi se. Zamítnut. Kompromis 16. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Takže teď tady máme FAM 9. 18 říká paní předsedkyně. Ne, FAM 9. FAM 9, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. FAM 18. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. FAM 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Mám to prověřit? Ne. Takže Teď tady máme kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Dobře, kompromis 18. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Sto padesát pět, kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnut. 158 pro, proti, zdrželi se přijat. Sto šedesát pro, proti, zdrželi se přijat. Sto šedesát jedna. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. FAM 19 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. Návrh 162 pro, kdo je proti, zdrželi se. Zamítnut. 163 pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijat. 164 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 165 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 19 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 172 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Návrh 173 po částech první část pro, proti, zdrželi se přijat. Prověříme dobře. Prověříme si to. Návrh 173, první část. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování je uzavřeno. Ano, zamítnut. Nebo zamítnuta. A teď druhá část padá, dobře. Návrh 179 po částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijata, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 174 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď 175, kde je pro? proti, drželi se přijat. 176 pro, proti, zdrželi se přijat. 177 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Ano, to bylo po částech, takže, takže to byla první část, ano? Teď druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Dvacítka byla zamítnuta. Prověříme to poslední. Dobře. Takže kompromis 20, druhá část. Elektronické hlasování. Hlasování je zahájeno. Měl by hlasovat ještě jeden člověk. Dobře. Poslední šance. Hlasování je uzavřeno. Hlasování je uzavřeno. Ano, hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. A bylo to zamítnuto i o jeden hlas. Jedním hlasem. So takže 181, 182 padá. 182 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 Kompromis, tady máme oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část kompromisu 21 pro, tady teď hlasujeme elektronicky. Konec hlasování. A bylo přijato. 187, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Ano, chcete k tomu něco říci? Ne, v pořádku. Ano, tady to bylo staženo. Co ale bylo staženo? Kompromis číslo 24, říká paní předsedkyně. Tady máme udělené hlasování. První část, kdo pro, kdo proti, Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. devadesát čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Nebylo přijato. Takže 24 jsme říkali, že tady je přijato. Takže jsme u 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 198. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 199. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Ano, 23 byla přijatá. Kompromisní návrh 31. Kdo je pro? Tady to máme zase ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď tu máme návrh číslo 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 204 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 25, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 26, kompromisní návrh ve dvou částech, kde je pro první část, kde je proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A teď hlasujeme o dalším kompromisu, protože to bylo napůl zamítnuto, to znamená, že jsme u 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 212 pro, proti, zdrželi se přijato. 213 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 25 byl přijat. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 217. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato si myslím. Takže Elektronické hlasování ke kompromisnímu návrhu 217 hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. Dvěstě devatenáct. 219 pro, proti, zdrželi se přijato, 220, 221, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 28 ve třech částech, oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Já si myslím, že to bude ohlas. Druhá část tedy hlasujeme elektronicky. Hlasování započalo. Všichni kromě jednoho odhlasovali, ano, k hlasování u konce. Zamítnuto. Třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Já teď nevím, jak se postavit k té 28, jestli to bylo přijato či ne. Ne, tak to odložíme. Takže hlasujeme o 223. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 224. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 222 pro. Takže tady máme 22 až 25. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 226. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 227. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 228, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 229 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 29, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, tak si to ještě ověříme elektronicky, hlasujeme, je to druhá část. Ještě dva lidi nehlasovali. Hlasování u konce. Přijato. třetí část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak a teď jsme se dostali ke kompromisu 235. Oddělené hlasování první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Neověříme si to elektronicky, hlasujeme. Je to kompromis 2, 3, 5, první část. Hlasování je u konce. Ano, bylo to zamítnuto. První část zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Ověříme si to tedy, hlasujeme elektronicky o druhé části. Hlasování u konce ještě chybí jeden. Přijato. Aha. 241, 239 možná můžeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 240, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 242, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 243 až 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 248 pro, proti, zdrželi se přijato. 249 budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 250, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 251 oddělené hlasování první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kde pro, padá. Dvěstě padesát čtyři, kdo je pro, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Přijato. 255. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 256 pro, proti, zdrželi se přijato. 260. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. A jsme u 264. 264, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Dvěstě šedesát dva a šedesát sedm, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Dvě, dva, sedm, čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 276 pro, proti, zdrželi se přijato. 275, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. FEM 6, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. FEM 14, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A úvodní ustanovení, kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 19 padá. 21, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Oddělené hlasování ke 22. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo dvě kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 32, kdo je pro? Třicet dva až třicet čtyři, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 4. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis ne, číslo 38 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 44 pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 46 až 50. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 4 byl přijat, to znamená, že se dostáváme k 52. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53, 54 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Poté až 59, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. poté 59. Hlasujeme elektronicky, hlasujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Tak a teď tady zase máme úvodní e, ustanovení, jednička, zdůvodnění, body odůvodnění, FEM 1. Takže nejdříve A, takže nejdříve Ačko, úvodní ustanovení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. A ještě B, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. C, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Fem D, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Teď budou body odůvodnění. 1, 2, 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. FEM 5, kdo je pro, kdo je proti, Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka od FEM, kde pro. Takže 2 až 6 amblok, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. a kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Šest, osm, devět, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. A desítka. Omlouvám se, bylo třeba ještě hlasovat o sedmíce. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. FEM osmička. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 a 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. A poté 14, 16, 17 a 15. Amblok, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Tak a teď budeme hlasovat o celém návrhu konečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Ověříme si to elektronicky, hlasujeme. Ještě dva nehlasovali. Hlasování je u konce. Přijato. takže přijato. Chci poděkovat panu Kačmarekovi za tuto opravdu velmi důležitou práci, která bude pro nás velmi důležitá, hlavně do budoucna. Já jsem chtěla říct, já jsem v podstatě chtěl také poděkovat panu Kačmarekovi a chtěl jsem říct, že by bylo dobré, kdybychom mohli najít nějaký čas ještě do toho květnového hlasování, abychom se podívali na všechny ty ještě, řekněme, neúplně sladěné prvky, protože chceme samozřejmě vyslat opravdu velmi silný a koherentní politický návrh. To znamená, protože chceme samozřejmě mít tu nejsilnější a co ne možná nejjednotnější pozici v New Yorku. Ano, a samozřejmě sekretariát také všem pošle všechny ty informace, tak aby si všichni mohli ověřit, že je všechno v pořádku. A prosíme vás všechny, abyste eh, to poslali co nejdříve. Carla, they actually did serve the coffee. We've a long way to go. I don't... It, it would be even better if we served Irish coffee. Tak eh, mm, tady jde o to, že nebyla podána káva, aspoň některým včas. No. Yes, we will vote on the recommendation for the 68 session. Of... Takže a Nyní se budeme zabývat doporučením eh, Rady 68. zasedání OSN. Takže an blok, kdo je pro? 1 až 7. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se eh, schváleno. Teď 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 a 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní takto upravené stanovisko, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. A e, tedy, pardon, elektronicky to musíme. Končím hlasování. Schváleno jednohlasně. And felicitate my Greetings to our rapporteur, Mr. Blahopřejeme panu Liskovi. Zpravodaji. A nyní eh, situace nezletilců bez doprovodu eh, v rámci EU. Zpravodaj je pan Charles Gerens. Pozměňovací návrh jedna pro, proti, zdrželi se přijato, dvě pro, Un, unblock můžeme? Ne, nemůžeme. Takže dvě a tři, ne, dvě pouze pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři čtyři až osm možno? Není možno. Takže čtyři pro, proti, zdrželi se schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 7 pro, proti, zdrželi se schváleno, 8 pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní změna 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, devítka, pardon, desítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna dvě pro, proti, zdrželi se schváleno. dvanáct, ne, nemůžeme. F12 je na dvě části, první část. Ne, 12 nám odpadá, takže 13. 13 a 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 15 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se to musíme prověřit druhou část eh, pozměňovacího návrhu 15 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní 16 pro. 16 a 17 pro. Proti zdrželi se schváleno. A nyní takto upravené stanovisko, kdo je pro, proti zdrželi se, schváleno. Elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Tak 21 pro 2 se zdrželi, schváleno. A opět blahopřejeme zpravodaji. Pani Geren, pane Gerenci? Máte slovo. Merci, madame. Je tiens à remercier tous, tous ceux pour les Děkuji vám. Já bych chtěl poděkovat eh, eh, vám všem za potlesk a také Michaelovi eh, za to, za jeho kroky, které umožnili to, abychom k tomuto dospěli. Tak a nyní budeme hlasovat o obnově a demokratizaci v Mali. Okay. I, do I have that? et après le, le, la résolution. On a la question Ah oui. Excuse me, so there is a supplement. Draft question for oral answer to the Commission. Eh, takže je to otázka k ústnímu zodpovězení pro komisi nejdříve, takže bez pozměňovacích návrhů jde pro, proti, drželi se schváleno. Electronic vote also, it's open. A musíme hlasovat elektronicky ještě jednou, takže hlasujeme, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Yes, and we have the same question for the council. A podobně pro radu otázka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno a elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Jednohlasně. Yes. So then our voting list on uh... Reconstruction and Democratization. A nyní tedy obnova demokratizace v Mali. Pozvací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 na tři části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 31 na dvě části. První část je pro, pro proti, zdrželi se, schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní změna číslo 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 a 35 pro, ne. Takže 34 pro, proti, drželi se schváleno, 35 pro, proti, drželi se schváleno, 36 pro, proti, zdrželi se schváleno, 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna číslo 2 pro, tak ne, čtyřicítka, čtyřicítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, pro proti, zdrželi se schváleno. Nyní 45, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 45, tedy prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ještě jeden hlas nám chybí. Končím hlasování. Sváleno. Kompromis 2. Pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Ústní změna 3. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 46. Po ne, ne, ten nám odpadá. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijata, pro, proti, zdrželi se schváleno, 50 pro, proti, zdrželi se schváleno, 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna 4. Takže 52. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Nyní 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní na 5 tak ne. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 58 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 59 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 60 pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní k bodům zdůvodnění. Pozměňovací návrh číslo. Můžeme unblock? Dobře, jedna, dvě, tři, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní změna 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osmička pro, proti, zdrželi se sváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Prověříme kompromis 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní číslo 11. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 3. Pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 15 pro. 15 a 16 pro. Ne, 15 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 22 je pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 na dvě části. První část je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. A 24 až 27 unblock, kde pro, proti, drželi se schváleno. A nyní, kdo je pro takto pozměněnou rezoluci, pro, proti, drželi se schváleno a elektronicky zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Schváleno. Unanimously. And, uh... Jednohlasně. A blahopřejeme. Blahopřejeme zpravodaji. Right. Just one minute, yes. Yes. We will now vote on Michel Stifler's. A nyní zpráva Michel Striflerové. Poznávací návrh 12. Bude pro. Proti zdrželi se schváleno. 13 je pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, na dvě části, tedy první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, 57 pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro. Takže 15 a 58 pro, proti, drželi se schváleno. Ample 12, to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ample 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. tak ne, prověříme. Ample 13 prověříme. Zahajuji hlasování. Ještě chybí jeden hlas. Tak, končím hlasování a je to zamítnuto. Ústní změna 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. mp 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna číslo 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. mp 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 17 na dvě části, první část. Ne, ten odpadá. Takže to je pouze o druhé části, kdo je pro, proti, drželi se zamítnuto. A dále ústní změna 4, kde pro, proti, zdrželi se e, schváleno. M pro 18 nám odpadá, Rozpočet 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. MPL 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Změna číslo 20 pro, 20 a 21 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, roz, e, zdrželi se schváleno. Rozpočet 10 a 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. MP 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní číslo 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 20, trojka nám odpadá. MP21 pro, proti, zdrželi se zamítnutou. 24 pro, proti, zdrželi se schváleno, rozpočet 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 25 a Ample 23 a rozpočet 14 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, 27 pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, ústní 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno 60, ne, 61 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 29 pro, proti, zdrželi se. Schváleno MP27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 a 31, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. MP 28, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní změna 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Safe falls if amendment 7 is adopted. Yes. So I think budget 15. I think so. Budget 15. Rozpočet 15 pro, proti, Drželi se. Schváleno. A nyní 32, 33, 34 a 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30 M po 30 to je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Rozpočet 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno, MP32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ústní změna 8 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 37 secretariat. I have to vote Emploi 33. Who... Takže musíme eh, hlasovat eh, MP33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 37 pro, proti, zdrželi se schváleno. MP34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se schváleno. MP35 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 36 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 37 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 38 a 39 pro, proti, zdrželi se. Schváleno MP 38 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuta druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Šedesát čtyři pro, proti, zdrželi se. Schváleno. MP39 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. záhy hlasování. Třicet devítka to je. Ještě jeden chybí. Takže končím hlasování. Zamítnu to. Ústní změna 9 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ústní změna 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 MPLV pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro 40 eh, prověříme. za hlasování. Ano, takže jeden nehlasuje, nechal tady kartu, takže končím hlasování, zamítnu to. 41 pro, pro proti, zdrželi se schváleno. MP42, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní MP42 na tři části, kde je první část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třetí část pro, proti, ne, tak to je zamítnuto, ano. Takže ne, Takže třetí část, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Article 17. Yes. 45. Okay. So 42. Takže 42, 45 pro, proti, zdrželi se, schváleno rozpočet 17 a 48, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní rozpočet 18. Takže já myslím, že možná jenom druhou část můžeme hlasovat. Takže osmnáctka, druhá část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 40 sedmička. Takže 47 a 21, kdo je pro, proti, drželi se schváleno. Nyní 51. Takže my jsme ano, odpadá to, co mělo odpadnout v případě, že schválíme 21. Takže eh, jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 22 až 20, 52 až 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní ústní jedenáctka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dále ústní změna 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jedna, pět, čtyři, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ústní 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. MP6 6 a 214 pro, proti, zdrželi se schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se schváleno. 9 až 6 to je pro, proti, zdrželi se schváleno. 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, 9, 10, 11. Ne, 9 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto? Od devítka je tady eh, musíme proběžit elektronicky. Končím hlasování a je to schváleno. Desítka. 10.11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní rozpočet 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď Musíme ještě hlasovat MP10, i když je to jenom jazyková úprava. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Takže nyní o celé zprávě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A ještě to provedeme elektronický závěr hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasy, tedy všemi hlasy přítomných poslanců. Ale ještě jsme neskončili. Takže rozpočet 1, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto rozpočet 3, 4, eh, pardon, proti, schváleno. A 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A legislativní usnesení eh, takto upravené, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní Elektronické hlasování. a na základě schválených pozměňovacích návrhů lze eh, zahájit neformální i meziinstitucionální jednání. Kdo je pro? Eh, tak to musíme provést elektronicky. Takže ta otázka, zda tedy mají být zahájena interinstitucionální jednávání, zahájí hlasování k této otázce. Končím hlasování. A odpovězní ano. 20 hlasy proti. Nebyl nikdo, jeden se zdržel. a vyjednávací tým bude ve složení předsedkyně, zpravodajka a jeden stínový zpravodaj za každou politickou skupinu. Budeme hlasovat o tomto. Kdo je pro, tedy opět elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A Všech 21 hlasů je pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tak, eh, Michel, blahopřejeme a děkujeme. Yes. Well, Nemáme nic do různých a ostatních. Příští zasedání máme v pondělí 27. května a v úterý den poté. A jenom bych připomněla, že eh, nás přijde navštívit eh, komisař. Takže prosím, buďte přítomni, protože 28. odpoledne máme komisařskou návštěvu. A nyní pokračujeme společným zasedáním se zahraničním výborem. E, se s komisařkou Gergievou o situaci v Syrii a dopad e, uprchlíků v Jordánsku a v Libanonu. A to znamená, že se přesouváme